Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám. Ještě k eh, v rámci jednacího řádu chci říci, když jsem už opustil sál, tak jsem si všiml obrazu, který podle mě je kacířský. Je tam eh, spodobení Ježíše Krista s nahou ženou u boku. To mi připadá opravdu, že by mělo být eh, sundáno, že tam toto nesmí vyset eh, a musí to být předáno příslušné osobě. Já jsem na to už upozorňoval, že by se k tomu takto mělo přistoupit a zároveň se ke mně chovali jako e, k nějakému e, zločinci. Za měsíc tady má přijet svatý otec a já se jako katolik stydím za něco takového, že by něco takového měl vidět. K tomu už nesmí dojít. Pokud ještě jednou zde uvidím tento obraz, tak se přihlásím znovu. Mé náboženství mě říká, že se s tím nesmím tím smířit, nesmím to akceptovat. Pořád se tady opakuje, že máme mít úctu vůči eh, různým církvím, ale jak to, že zde není projevena úcta vůči katolikům a je tam Ježíš Kristus s nahou ženou a já si nemohu pomoci, já to tady musím takto vyjádřit, pane předsedo. Já jsem eh, sám eh, to chtěl oznámit, protože tam na mě někdo čeká. Eh, měl jste minutu na technickou záležitost a po velice krátkých vteřinách už bylo jasné, oč vám jde. Já vám mohu pouze poradit, cítíte-li se dotčen, tak se obraťte na kvestora, který odpovídá za zacházení s uměleckými díly v prostorách Evropské